že velice dobře, že pro jednou můžeme zde v parlamentu pogratulovat i bance. Děkuji. Děkuji vám, pane Šmite. To zakončilo naši diskusi a zítra hlaso- budeme hlasovat v 11 hodin 30 minut. A to nás vede ke zprávě pana Skinnera o systémech záruk v pojišťovnictví a dávám slovo panu zpravodajovi, panu Sančesovi Presodovi na 4 minuty. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já tady zastupuji mého kolega, kolegu Petra Skinnera, zpravodaje, který mě žádal, abych ho omluvil za to, že se nemůže zúčastnit této besedy. Velice by si to přál a smím tedy pohovořit v jeho jménem. V jeho jménem chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci na touto zprávou. Tato zpráva o systémech záruk v pojišťovnictví je v souladu s nezbytností lépe chránit pojistníky proti možné a pojistitele proti možné nesolventnosti jejich podniku. Systémy záruk, které v současné době existují ve členských státech, mají různé prvky, které reflektují respektivní vnitrostátní trhy. Zpráva podporuje minimální úroveň harmonizace, která by mohla alespoň trochu sloučit tuto diverzitu jednotlivých systémů zárok v členských státech. Žádá se tady komise, aby připravila směrnici o e, se zásadou domovského státu, která by byla v souladech, v souladu s ochranou spotřebitele a v souladu s nejrůznějším typem pojistek. Zároveň se žádá komise, aby provedla detailní studie dopadu o nejrůznějších typech pojistných smluv, abychom získali vyrovnaný přehled o tom, co existuje na úrovni Evropské unie na jednotlivých trzích. Zároveň se tady jedná o otázky financování a e, pojistného plnění v případě úpačku pojistitele. Pan Skinner žádá, kromě toho, aby došlo k závazku pracovat ve stejném duchu spolupráce jednotlivých legislativ a pojistných společnostech v celé Evropské unii. Děkuji vám mnohokrát, pane Sánchez Presedo, a slovo má nyní paní Ford. Velice děkuji. Prosím, vyřeďte zpravodaji poděkování. Já si myslím, že pan Skinner by velice rád viděl zvláštní přeshraniční rámec pro tyto systémy záruky a Zároveň však také důležité um, dodržovat subsidiaritu. Já nebudu hlasovat pro jeho zprávu, protože náklady v uh, pojišťovnictví se stále zvyšují. Uh, dnes také pojišťovny mají menší uh, zisky, jsou zde vlastně větší požadavky na jejich solventnost, na jejich kapitálové na, um, situaci a tak dále. Navíc členské státy ještě vlastně zpřísňují tu evropskou legislativu. A Navíc eh, si myslím, že v pojišťovnictví je riziko, že pojišťovnictví bude něco, co si nikdo nebude moci dovolit, zejména ti, kteří mají nízké příjmy. Příliš často nabízí nebo přináší Evropská komise legislativu, která v podstatě vyžaduje náklady, ale má pouze malé přínosy. Chtěla bych raději ještě počkat, jaké budou ty další návrhy ještě předtím, než se rozhodnu, co si o tom budu myslet. Jaká bude Eh, jaký bude přínos toho, že budeme navrhovat další vrstvu ochrany pro spotřebitele, pokud zde pak budou spotřebitelé, kteří si vůbec nebo nebudou moci dovolit takovou pojistku uzavřít? Děkuji. Děkujeme paní Ford. Eh, slovo má paní Flašiková Beňová. Děkuji vám pěkně, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane komisaři, finanční krize ukázala, že důvěra spotřebitelů se může velice rychle narušit, zejména pokud není k dispozici eh, postup náhrady škody. Pokud spotřebitelé utrpěli zejména ztrátu v důsledku třeba úpadku finančních institucí, tyto systémy za rok mohou být dobrým nástrojem pro snižování rizik, eh, kterým jsou pojištěnci vystaveni v případě úpadku společnosti, kdy se firma dostane do platební neschopnosti. Často se však tyto systémy pojistných zárok rok liší v otázce krytí. Z toho také vyplývají různé systémy ochrany pojištěnců v různých členských státech. E, jsou zde i další rozdíly, které se týkají té ochrany nebo způsobu financování. Pokud chceme udržovat důvěru spotřebitele v pojišťovnictví a i v jednotný trh s finančními službami, tak podle mého názoru bychom měli zabezpečit jednotnou úroveň ochrany spotřebitele. Spotřebitel by měl mít jistotu, že veškeré druhy finančních produktů, které si zakoupí, jsou kryté zárukami a že ty systémy zaručí, že získá stoprocentní náhradu, která bude jednotná v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji vám, paní Flašiková. Slovo má paní Basesku. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Evropská unie by měla spotřebitelům nabídnout ochranu pro případ selhání pojišťovacích institucí, které nemohou dostat svým závazkům. E, v této oblasti je momentálně nedostatek harmonizace, což může vést k narušení konkurence. E, Rumunsko je jedno z jedenácti členských států, kde momentálně e, nemáme, kde máme, máme minimálně jedno komplexní garanční schéma garanční program pro, ty, pro tento druh pojištění. Ovšem celoevropsky vzato tuto ochranu stále postrádáme. Myslím si, že v rámci evropského právního rámce je potřeba integrovat i komplexní systém ochrany pojištěnců a proto by i financování národních jistících systémů mělo probíhat podle subsidiarity. Děkuji, pan Kelly má slovo. Já vítám zprávu pana Skinnera. Zejména chci říci, že celý ten systém pojišťovnictví je dnes velice aktuální. V mé zemi eh, dochází k takové zvláštní situaci. Platy se snižují, ale zároveň eh, vlastně ty pojistky jsou obrovsky narůstají. Výsledkem je to, že mnoho spotřebitelů si nemůže dovolit pojištění, což vede k neuspokojové situaci. Také eh, ty, mm, ty náklady se zvýšily zhruba šestkrát. Velice často také jsou eh, ty informace o různých těch nákladech napsané drobným písmem na těch eh, smlouvách. Myslím si, že by bylo dobré, abyste byla eh, situace s rovnými podmínkami v celé Evropě, aby bylo zajištěno, že Evropané se mohou pojistit a že vlastně budou vědět, za co vlastně platí. Děkuji, pane Kelly, nyní pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pan komisař. Děkuji za slovo, paní předsedající, pane komisaři. Od roku 2013 má platit směrnice Solventnost 2, což výrazně ovlivní evropský trh. V současné době však tato směrnice nechrání eh, v případě úpadku pojišťovny a proto výbor pro vnitřní trh a ochranu spolu, spotřebitele doporučil komisi, aby zde byla harmonizace pojistných um, záruk v Evropské unii. Má to být zaměřeno, má to být založeno na minimální harmonizaci. Myslíme si, že to je dobré východisko. V této situaci mohou však vznikat problémy v zemích, kde neexistují pojistné záruky. V Evropské unii zatím nejsou harmonizované normy ochrany spotřebitele a proto pojištitelé, kteří jsou v různých zemích, eh, eh, můžou se být různé náklady a proto se jako lepší varianta jeví zatím zásada ehm, domovského státu. Komise by měla ještě posoudit všechny otázky, které, ehm, které se také týkají i cílu směrnice solventnosti 2. Děkuji. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní poslední řečník, který uzavře naše kolo. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. Různorodost systému pojistných záruk vyplývá ze specifiky jednotlivých trhů v členských zemích, ale tato rozmanitost přináší nejistotu pro spotřebitele, kde není stanoveno zejména v přeshraničních případech, jaké systémy se budou uplatňovat. Je třeba zaručit tady účinnější ochranu všech pojistných smluv a proto by tady měly být stanoveny také přiměřené postupy a náhrady škod pro spotřebitele spotřebitele, kteří utrpěli újmu v důsledku úpadku jejich instituce. Je třeba zlepšit systém ochrany vkladů a přispět tam k vytvoření homogenějších podmínek na vnitřním trhu s pojištěním. Jednoznačnou prioritou zůstává zajištění rovnoceného pojištění nezávisle na zemi, z níž spotřebitel pochází s nezbytností informovat o rizicích. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Rehn, nyní máte slovo vy. Prezidente. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já bych se eh, rád vyjádřil ke zprávě pana Skinnera Chci zpravodaji poděkovat i jeho zástupci. Chci poděkovat výboru Econ za zprávu o systémech záruk v pojišťovnictví. Tato zpráva je důležitým milníkem na cestě k evropskému přístupu pro boj s fragmentovanou situací eh, a situací minimální harmonizace. Pokud jde o časový plán, komise chce předložit návrh směrnice eh, do konce roku 2012. Všichni se shodneme na tom, eh, o čem se hovoří ve zprávě, například na tom principu domovského státu a na důležitosti toho, abychom spotřebitelům v Evropské unii dali k dispozici dobré informace, například prostřednictvím jednoho kontaktního místa ale existují, existuje několik bodů, ve kterých se Bílá kniha předložená v minulém roce kde se neschodujeme s právou, se zprávou prezentovanou výborem Econ. Pokud jde o pokrytí, naše stanovisko v Bílé knihe, knize je to, že systémy záruk pojišťovníci by měly zahrnovat životní i neživotní pojištění. Na úrovni financování Bílá kniha uváděla, že míra financování musí být nastavená na vhodné cílové úrovni s důležitým a s, um, dobře nastaveným přechodným obdobím až do zavedení směrnice. Pokud by eh, má to financování být ex ante nebo ex post, v Bílé knize byla naše pozice taková, že systémy záruk v pojišťovnictví na národní úrovni by měly být všechny, alespoň do určité míry financovány ex ante příspěvky z pojišťoven. Komise nicméně nevyloučila, že v případě nedostatku prostředků ex ante financování lze snad doplnit i financováním ex post. Vážení poslanci, tato zpráva pana Skinnera přichází v důležité chvíli. Ve chvíli, kdy se připravujeme na evropský režim systému záruk v pojišťovnictví, jsme přesvědčeni, že do budoucna nebude obtížné nalézt dobré společné východisko, které bude přijatelné jak pro Evropský parlament, tak pro Evropskou komisi to, co slyšíme od vás z parlamentu, je velice pozitivní a zpráva, která je dnes před námi, toto, tuto naději ještě utvrzuje. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a to završuje naši debatu a hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. E, to znamená, teď se dostáváme k otázce k ústnímu zodpovězení princip subsidiarity po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost.